posílená spolupráce mezi službami zaměstnanosti. Prosím, kolego, máte pět minut. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, tím, že přijmeme toto rozhodnutí, tak Evropa v podstatě ze bývalé neformální, neoficiální platformy činí něco, co bude operativně oficiální. Je jasné, že tvorba pracovních míst nespadá eh, eh, pardon, eh, spadá do rezortu úřadu pro zaměstnanost, ale je to něco, Eh, co tedy eh, je důležité pro celou Unii a nejen pro členské státy, protože to bojuje proti nezaměstnanosti a bojuje to za cíle eh, cíle strategie Evropa 2020, kdy eh, je cílem eh, míra zaměstnanosti 75%, což dnes je pouze 68%. Proto je třeba eh, koordinovat se lépe a podporovat spolupráci. Tato síť umožní provádět iniciativy, které budou vycházet z komparativních studií, z takzvaného benchlearningu, také s cílem porovnávat a obohacovat se vzájemně, jak co funguje v jiných státech, což je iniciativa, která přispěje ke snížení nezaměstnanosti v různých věkových kategoriích a především v těch takzvaně zranitelných. Přispěje to i ke snížení délky nezaměstnanosti, jde o to bojovat proti strukturální nezaměstnanosti a sociálnímu vyloučení. Tato síť i přispěje k posílení veřejných služeb zaměstnanosti a bude mít za cíl podporovat především takzvané nejvíce zranitelné kategorie společnosti. Bude se i podporovat slušná trvalá práce, zlepší se fungování pracovního trhu v Unii a posílí se integrace trhu i se posílí geografická a profesní dobrovolná mobilita za rovných podmínek, a což uspokojí lépe potřeby na trhu. Tato síť přispěje i k tomu, že se eh, budou dělat Mm, inventury eh, toho, co kde chybí, za kompetence, tedy za dovednosti, kvalifikace a eh, cíle mm, eh, a, cíle a úkoly této sítě jsou velice ambiciozní, jako provádět analýzy, vyměňovat si informace, iniciovat různé aktivity a i dávat určité podněty mm, v politice zaměstnanosti. Abychom splnili tento úkol, tak je třeba, aby všechny členské státy se zapojily, aby existovala spolupráce s dalšími aktéry na trhu práce. A také i je třeba, aby všichni zasedli ke stejnému stolu a diskutovali spolu. Třeba jak vykládat eh, právní základ, eh, zdali má být obligatorní anebo dobrovolná tato síť Diskuse zatím neumožnily eh, vyřešit eh, různé právní výklady, eh, které má rada na straně jedné, komise a parlament na straně druhé. Důkaz je, že Rada připojila k dohodě jednostranné prohlášení, kde upřesňuje svůj výklad a říká, že je to na dobrovolné bázi. V tomto kontextu hm, i výbor EMPL Evropského parlamentu tedy navrhuje také, tedy se připojí připojit ke zmíněné dohodě, bez toho aniž bychom spochybnili celou tu otázku, co se týče eh, výkladu, právního výkladu. Podle nás je to obligatorní. Takže nicméně je, mm, mm, přijmeme tedy eh, text nebo normu, která eh, asi tedy nebude úplně jednoduše přijatelná a teď dobrá spolupráce v síti. V sítě. Síť by měla spolupracovat eh, ze své iniciativy i se sociálními partnery, s nevládními organizacemi, eh, s místními orgány, krajskými orgány a se službami zaměstnanosti eh, různých subjektů také i by se měla koordinovat s jinými institucemi Unie prostřednictvím sekretariátu komise a prostřednictvím výboru pro zaměstnanost MKO, který má statut pozorovatele, statut, který nebrání, eh, aby i se konaly eh, zasedání v omezeném kruhu. A kromě toho, my jsme dbali na to, aby v tomto rozhodnutí, které nejenom eh, na stole spolupráci, aby i zde mm, Toto e, rozhodnutí e, tedy i zapojovalo e, členské státy, které mají své kompetence v oblasti zaměstnanosti na nejrůznějších institucionálních úrovních, národní a nižších úrovních, jako je to třeba v Belgii. Tato dohoda je výsledkem dobré iniciativy Evropské komise a rovněž je to mm, i solidní závazek Evropského parlamentu a rady, které, kteří se zavázali, že během tohoto funkčního období tedy překonají názorové rozdíly. Já bych chtěl využít této příležitosti a poděkovat poděkovat eh, stínovým zpravodajům i předsedkyni výboru paní Pervánš Šperes, která je velice vytrvala v tom, co provádí a kompetentní. Abych to uzavřel, tento nový nástroj dá nový impuls boji proti nezaměstnanosti, především mladých a eh, budeme i efektivněji díky tomu bojovat proti sociálnímu vyloučení. Děkuji. Děkuji vám, pane Dardene. A nyní za komisi pan komisař Andor. Pane předsedo, vážení poslanci, já bych chtěl nejprve poděkovat panu zpravodaji Dardenovi a všem stínovým zpravodajům za jejich práci při finalizaci této legislativy o veřejných službách zaměstnanosti. Přijetí tohoto rozhodnutí vyšle velmi silný signál o tom, že Evropská unie využívá všech svých prostředků pro to, aby bojovala proti nezaměstnanosti. Jde o to, jak zlepšit fungování veřejných služeb zaměstnanosti v členských státech, posílit eh, politiku zaměstnanosti na evropské úrovni. Jde o to, že tyto služby zaměstnanosti by měly stát popředí boje proti nezaměstnanosti a měly by také posilovat odolnost pracovního trhu. Samozřejmě, že eh, tady ale nacházíme různé míry výkonnosti ve členských zemích. Při posuzování v roce 2013 8 zemí dostalo doporučení o tom, jak zlepšit eh, veřejnou službu zaměstnanosti a eh, podobná doporučení přijdou i eh, při následujícím přeskumu. Jsou to také klíčové, klíčoví aktéři při provádění doporučení Rady o záruce pro mladé osoby. Tady mm, to se to musí odvíjet od registrace se službami zaměstnanosti, a tato síť eh, veřejných služeb eh, zřízená na základě tohoto rozhodnutí by potom měla eh, vyvíjet iniciativu proto, aby vznikl společný referenční systém obsahující měřítka pro zaměstnání a také strategické kroky pro modernizaci veřejných služeb zaměstnanosti. To by mělo pomoci zvýšit výkonnost a zlepšit nabízené služby nezaměstnaným osobám. Rada plánuje přijmout unilaterální prohlášení zdůrazňující dobrovolnost eh, účasti členských států v této síti. Eh, přičemž eh, ale všechny členské státy se to účastnit chtějí. Komise nezdílí toto, tento právní výklad a proto v okamžiku, kdy dojde k přijímání tohoto aktu, komise vydá své prohlášení s tím, abychom zajistili naprostou právní jasnost ohledně výkladu tohoto právního základu. A pokud vím, tak parlament eh, zvažuje přijetí podobného prohlášení. Proč je důležitá právní jistota? Eh, my eh, musíme se postavit o přijetí tohoto rozhodnutí a jeho implementaci. To, o to tady jde nejvíce, protože tím vycházíme vstříc potřebám nezaměstnaných v celé Evropské unie. unie. Eh, občané očekávají dobré služby, které eh, jim poskytují tyto veřejné orgány. A proto chci na vás apelovat, abyste tento návrh přijali. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. nyní má jednotlivé frakce budou mít eh, slovo jednotlivé řečníci. Pan kolega Black na dvě minuty. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, na úvod chci eh, zpravodaji eh, poděkovat za velice konstruktivní spolupráci. Společně s ním jako hlavní vyjednavač Evropské lidové strany jsem měl možnost Mm, síť um, zaměstnanosti i spěšně realizovat. Naše mm, předsedkyně Beresová v trialogu mezi parlamentem, komisí a radou. Nyní máme další vynikající nástroj v boji proti nezaměstnanosti a kromě toho již v prevenci na trhu práce. To je E, další podstatný krok. A mm, toho pojmu bench learning je, mm, jde zásadně o to, aby se jedno, členské státy o od ostatních členských států úspěšné modely, e, jako je garance e, pro mládež podle rakouského modelu, by měly být závažně, závazně používány. Ano, i v Rakousku je možné se učit od jiných, například od skandinávských zemí, které mají velice cílenou e, péči o to, aby starší zaměstnanci e, zůstali na pracovním trhu a neodcházeli předčasně. E, pro nový, novou síť evropských pracovních administrativy jsou kvalitativní i kvantitativní kritéria, kterým by měly podléhat. E, Ehm, bench learning je eh, zásadně důležité, aby bylo možné posuzovat úspěchy v jednotlivých zemích. Také vítám eh, evropskou internetovou adresu EURES, eh, to je portál, byl posílen o 100 tisíc pracovních míst a já jsem velice rád za tento krok strany Evropské unie. Děkuji, pane kolego. Nyní eh, paní Kostelo na minutu a půl. Pane předsedo, já eh, chci poděkovat zpravodaji za práci, kterou odvedl v této věci. Eh, to, že máme 26 milionů nezaměstnaných v Evropě, včetně 100 tisíc v mém okrsku v Dublinu, je protože není dostatek pracovních míst. Evropa se musí zaměřit um, na udržitelný růst, nikoli úsporná opatření. Spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti v jednotlivých zemích hraje důležitou roli. Evropa může zajistit, aby tyto veřejné služby fungovaly lépe tím, že budou spolupracovat, mohou se od sebe učit, především v implementaci garance mládeže. Eh, Evropská síť služeb zaměstnanosti by měla odhalovat vznikající problémy na trhu práce a efektivněji reagovat. Umožnit, měl by podpořit spolupráci sociálních partnerů, odborů, nevládních organizací a dalších, aby byla zajištěna jejich spolupráce při pomoci lidem hledat práci. Také by měla zajistit implementaci projektů zaměstnanosti s investičních fondů, především sociálního fondu v Irsku, eh, služby zaměstnanosti procházejí transformací. Ehm, nové kanceláře, které zajistí, aby první kontakt člověka s bude se, s úřadem práce bude začátek cesty zpátky do práce. Irsko se účastní této iniciativy a já chci podpořit návrh, aby se této sítě účastnili všechny státy. Děkuji, paní kolegyně Kostelo. Nyní na dvě a půl minuty pan kolega Benjan. Děkuji, pane předsedo. Toto rozhodnutí um, zohledňuje důležitost celoevropské spolupráce v této oblasti, především v době, kdy nezaměstnanost je na rekordní úrovni v některých zemích. Některé části populace jsou úplně mimo trh práce. Veřejné služby zaměstnanosti jsou pod velkým tlakem. Eh, tyto problémy jsou často společné v celé Unii a tato síť jim dá platformu sdílet informace a sdílet nejlepší praxi. Formalizuje stávající neformální sítě a zvýší koordinaci s dalšími zainteresovanými stranami, například a parlament. Bude to užitečné především když budou členské státy implementovat evropské iniciativy, jako je garance mládeže také zajistí efektivitu veřejných služeb zaměstnanosti identifikací oblastí, kde fungují dobře a umožní dalším, aby se e, učili z těch úspěšných příkladů. Síť e, usnadní přechod ze školství do práce a tady je e, Tady je pozornost věnována také mladým, kteří eh, se nenech, eh, ne, nenachází v procesu vzdělávání, tedy aby mohli vstoupit na trh práce a zůstat tam dále. Eh, odpovídající pracovní místa pro odpovídající kompetence. Identifikace eh, nedostatečných eh, kompetencí je nutná, aby mladí dostali eh, kvalifikaci, kterou potřebují, aby mohli využít svého potenciálu na trhu práce. To nám pomůže lépe hledat pracovní místa pro uchazeče, a to včetně jiných členských zemí, což zvýší zaměstnanost a mobilitu v rámci EU. Spolupráce, která tato síť umožňuje, přispěje k plnění cílů Evropa 2020 pro inkluzivní eh, chytrý růst. Je to velice důležité pozitivní rozhodnutí a já bych si přál, aby to všichni kolegové podpořili. Děkuji. Děkuji vám, pane Beněne. Teď paní eh, Lambert na minutu a půl. Děkuji vám, pane předsedo. I já bych chtěla pogratulovat eh, eh, zpravodajovi a ostatním, kteří na tom pracovali. Je pravda, že když se díváme na nezaměstnanost, tak jde o kvalitu, o informovanost ve veřejné správě a tohle hraje důležitou roli, protože to může mít dopad na každodenní život lidí. A měli bychom si uvědomit, že Přístup k kvalitním veřejným službám je také součástí té agendy za sociální začteňování. Je dobře, že se tedy snažíme poučit zkušeností, které jednotlivé členské státy mají a mít z toho co největší prospěch. Zapojení všech členských států je tedy důležité a ty argumenty, které jsme tady eh, měli kvůli tomu, eh, by mohly Eh, vytvářet dojem, že jde o něco zásadního, přitom jde o zdravý rozum. Měli bychom rozhodně využít eh, dosažených zkušeností, měli bychom lidem nabídnout více možností, například prostřednictvím ty záruky práce pro mladé, eh, jde také o to, jak pomoci dlouhodobě nezaměstnaným a jak ochránit zranitelné skupiny obyvatel. Je potřeba spolupracovat se všechny zainteresovanými stranami, tedy co nejvíce subjekty, to určitě prospěje věci. To se netýká jenom těch místních a regionálních služeb zaměstnanosti, ale také dalších organizací, které například zastupují nezaměstnané osoby nebo zranitelné osoby. Takže doufáme, že se nám podaří překonat ty eh, prvotní překážky a doufáme, že výsledek bude velmi konstruktivní. Děkuji vám, paní Lambert. A teď teď eh, by měl být na řadě kolega Cabrnoch, toho tady ale nevidím, takže dávám slovo paní Zuber. É evidente que o problema do desemprego é central e avassalador na vida de muitas pessoas. Problém nezaměstnanosti je eh, velmi závažný a postihuje zejména mladé lidi v Evropské unii. Vyřešení tohoto problému si bude vyžadovat určité investice, technologie, výzkum, a to zejména tam, kde je vysoká míra nezaměstnanosti. Díky těmto opatřením bychom mohli vytvořit více pracovních míst a e, zamezit tomu, že těch pracovních míst neustále ubývá. Nemyslím si, že pomůžeme sociální soudržnosti, když si budeme pracovníky posílat z jednoho státu do druhého. Budou se neustále prohlubovat rozdíly mezi e, státy, které jsou velké, silné a ty státy, které e, jsou neustále chudé a nemají jinou možnost, než své pracovníky vyvážet do jiných zemí. A proto si myslím, že tento návrh by měl zítra být e, schválen. Děkuji. Teď eh, paní Esaja na dvě a půl minuty. Eh, arvoisa puhemies, hyvä komissari, julkisten työvoimapalvelujen... Děkuji, eh, pane předsedo, mm, pane komisaři, spolupráce mezi službami zaměstnanosti je velice důležitá. Je třeba si uvědomit, že zaměstnanost a sociální zabezpečení se organizují odlišně v různých zemích a je to v kompetenci členských států. A tudíž si myslím, že jediný způsob, jak jít dopředu, je, prostřední, je na dobrovolném základě, ale vyměna zkušeností určitě to je něco, eh, co může pokračovat vpřed, jak řekla komise, eh, záruka za mladé a mm, tento program eh, se provádí a zlepšuje v různých státech. Eh, fungování služeb zaměstnanosti především se má týkat mladých lidí a zde chci zmínit i možnosti pro lidi s postižením, aby i oni snáze nalezali práci. Eh, tyto skupiny jsou velice potřebné a je třeba i věnovat větší pozornost tedy handicapovaným, především v rámci veřejných služeb zaměstnanosti. A mm, řada lidí, kteří jsou nezaměstnaní, jsou právě z těchto řad. Děkuji. Nyní paní Regner na minutu a půl. Děkuji vám, pane předsedo. <clears throat> Nejprve bych chtěla využít této příležitosti, chtěla bych poděkovat panu komisaři Antorovi za spolupráci s parlamentem, nejenom u tohoto eh, tématu, ale u celé řady dalších témat. Více než 600 eh, tisíc žen je v Evropské unii nezaměstnaných. Musíme si představit, že zatím eh, stojí tragické případy v některých zemích je dokonce nezaměstnanost mladých vyšší než 50%. To musíme neustále opakovat. Otázkou tedy je, jak můžeme bojovat proti této masivní nezaměstnanosti, jak můžeme vytvářet pracovní místa a jak můžeme <clears throat> zařídit lidem zaměstnání. Samozřejmě na jedné straně jsou potřeba e, velká makroekonomická řešení, tedy eh, konec politiky rozpočtových škrtů, více investic, eh, záruky pro mladé, ale eh, existuje také celá řada menších řešení, například posílit spolupráci mezi veřejnými službami zaměstnanosti a to je klíčový kámen této zprávy. Rozhodně to samo o sobě nevyřeší masovou nezaměstnanost, ale může to přispět ke kvalitnějším službám v Evropské unii a ke zjednodušení postupu při hledání práce. A dále důležité, aby se všichni dobře vyznali v této oblasti, ať už to jsou zaměstnanci, zaměstnavatele nebo odbory a také nevládní organizace. A všechno by to rozhodně mělo být závazné. Děkuji vám. Paní Regner a teď na minutu a půl paní Lazlověcka. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Iniciativa Evropské unie, která by měla sformalizovat spolupráci mezi veřejnými službami zaměstnanosti tím, že se vytvoří jejich síť, si se určitě zasluhuje vaši podporu, protože prospěch z této iniciativy bude například vytvoření platformy pro výměnu dobré praxe a zkušeností Členské státy mají různé systémy veřejných služeb zaměstnanosti. Existují um, velké rozdíly až dosud proto bylo nemožné sladit eh, evropský pracovní trh. Nicméně eh, díky tomu jsme mohli vyzkoušet různé modely těchto veřejných služeb zaměstnanosti a mohli jsme se poučit z chyb eh, druhých. Tato platforma pro spolupráci eh, je podle mě dobrým řešením. A proto se to musí účastnit všechny tyto služby ve členských státech. Všechno by to mohlo vést k lepší propojenosti na pracovním trhu Evropské unie. Děkuji paní Jaslověcká a nyní má slovo kolega Koferáty na minutu. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, je známé, že Eh, zaměstnanost nastane, až bude růst. A politika růstu mm, eh, musí být stimulována veřejnými investicemi, soukromými investicemi, eh, územní konkurenceschopností. Je zřejmé, že všechno, co slouží pro to, aby trh práce byl více harmonický, abychom sladili nabídku s poptávkou, abychom zrušili eh, překážky, které zde tím jsou na trhu práce, především které se staví těm nejmladším, tak toto všechno je mm, eh, k tomu významný eh, podpůrný aspekt. A služby zaměstnanosti právě by měly plnit tento cíl a je třeba to považovat za obligatorní pro tyto subjekty. A to musí být jasné všem o co jde a jaké jsou závazky a co je třeba plnit. A tato cesta je cesta správná podle mě a je třeba ji podporovat odvážně. Děkuji, pane Koferaty. Teď Catch the Eye. Pan Crowley má slovo jako první. Garmága, tak láska, Mr. President. When we speak about unemployment and we speak about Když mluvíme o nezaměstnanosti a e, řešení tohoto problému, tak zapomínáme na to, že zaměstnanost nevytváří jen tak vlády, ale, jako, e, ale především podniky, kteří vytvářejí příležitosti. A mnoha blokád e, pro zvýšení nezaměstnanosti na úrovni členských států. A právě na těchto úrovních bychom měli garantovat nejenom, abychom lidem dávali kvalifikaci, aby mohli využívat těch nových pracovních míst, ale také garantovat, aby tyto kvalifikace měla určité, splňovala určité standardy. Jak se říká, když někomu dáte rybu, tak ho nakrmíte na jeden den, když ho naučíte rybařit, tak ho užijete na celý život. To souvisí s eh, krizí, kterou mám především nezaměstnaní mládeže, abychom eh, mladým dali kvalifikaci, aby si mohli najít pracovní místo. Nejenom vytvářet falešné statistiky o školení a kurzech, ale skutečné výsledky. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane kolego. Nyní uzavírám postup ke čtyři a slovo dávám panu komisaři Andorovi. Děkuji. Vážení poslanci, děkuji vám ještě jednou eh, zpravodaji panu Dadenovi za jeho příspěvek. Eh, co se týče mm, rozhodnutí eh, posílení spolupráce mezi mm, veřejnými službami zaměstnanosti, mluvíme v kontextu vysoké nezaměstnanosti v Evropské unii. Ovšem, jsou, dnes je to tomu tak, že nejen, že máme vysokou nezaměstnanost, ale EU je velice diverzifikovaná polarizovaná, co se týče úrovně zaměstnanosti. Když projíždíte státy jako Bavorsko nebo Rakousko, což jako já v neděli, tak vám tak si nemůžete nevšimnout, že něco funguje velmi dobře v těch zemích z hlediska zaměstnanosti. A veřejné služby zaměstnanosti jsou součástí odpovědí. Na druhé straně, v mnoha zemích, především na periferii eurozóny jsou obrovské problémy ještě dnes. Není to jenom o slabinách veřejných služeb zaměstnanosti, ale téměř vždy je to součástí komplexních problémů. Jistě není žádné kouzelné řešení, jak vyřešit krizi nezaměstnanosti. E, musíme vytvářet lepší makroekonomické podmínky, Eh, hledat řešení podpory investic a také musíme zlepšit fungování trhu práce a proto mm, fungování, lepší fungování mm, služeb zaměstnanosti je klíčové. Nová síť um, veřejných služeb zaměstnanosti zlepší efektivitu těchto služeb pomocí vzájemného Mm, ne pomoci, vzájemné technické pomoci a poučení se z úspěchu druhých. Tato před dvěma lety mm, balíček v zaměstnanosti byl reakcí na recesi a e, nastínil vizi evropského trhu práce. Pro mnoho e, osob v Evropské unii zaměstnání v zahraničí je jediné krátkodobé řešení nezaměstnanosti. Z řady důvodů jako lepší znalost cizích jazyků nebo náklady na dopravu, eh, které klesají. Musíme očekávat nárůst mobility a chceme pomoci těm, kteří chtějí využít svobody pohybu v EU. Avšak je chybou předpokládat, že tento návrh je jenom o mobilitě práce, pracovních sil. Eh, závazky, důležité závazky jako garance mládeže, a e, další závisí na lepším fungování služeb zaměstnanosti v řadě členských zemí. A proto je dnešní návrh tak důležitý a proto věřím, že si zaslouží podporu. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři Andor. A nyní na závěr ještě dávám slovo zpravodaj na jednu minutu, pan kolega Darden. Děkuji, pane předsedo. Kolegové, boj mm, proti nezaměstnanosti, který bude koordinovaný na evropské úrovni, efektivní aplikace záruky pro mladé, to je něco, co jsme tady slyšeli několikrát v rozpravě, proto děkuji řečníkům za tuto podporu. Pokud jde o pozměňovací návrhy k hlasování, já navrhuji, abychom je nepodpořili, poněvadž v podstatě jejich duch již je zakomponován v kompromisu a mohlo by to spochybnit dohodu. Je zásadní, jak i zdůraznila paní komisařka, aby opatření bylo přijato ještě v tomto funkčním období, tak aby ta síť mohla plnohodnotně a rychle fungovat. Děkuji. Vielen Dank, Herr Kollege Darden. Die Aussprache ist damit geschlossen. Die Abstimmung über diesen Bericht findet morgen um 18 Uhr. Děkuji, pane Dardene, to je konec hlasování. Hlasovat se bude zítra v 6 hodin. A, takže hlasovat budeme zítra v 6 hodin. Thank you.